Takže nyní na základě pořadu dne budeme hovořit o nařízení, které se týká společných organizací trhů. Nařízení 1234 a některé specifické, eh, specifické mm, údaje pro některé mm, předměty. Paní komisařka Fischer byl. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, nejdříve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste povolili naléhavý postup týkající se tohoto tématu. Já si myslím, že to pomůže situaci na mléčném trhu. Jedná se o návrh za zahrnutí eh, mléka do článku 186 a eh, druhá věc se týká eh, výkupních kvót. A toto jsou konečné rozho- konečná rozhodnutí a po řadě dalších dřívějších rozhodnutí. 17 září, už jsme o tom diskutovali, asi eh, víte, že mnoho vašich návrhů už eh, bylo zahrnuto. A nebo budou zahrnuty do dnešního návrhu. Pokud jde o dlouhodobé, dlouhodobá opatření, eh, zmíněná ve vašem usnesení, víte, že jsme vytvořili skupinu na vysoké úrovni. První schůze už se konala a očekáváme, že studie bude k dispozici příští rok, v červnu příštího roku. V současné době ceny mléka rostou a není třeba zasahovat eh, odkupem, protože eh, ceny se zlepšují. Pokud jde o článek 186, 186, tento článek je a se stahuje na mnoho produktů, nicméně nezahrnuje mléko. Volatilita cen, ke které došlo v roce 2007, ukázala, že bude nutné zahrnout mléko do tohoto článku. A protože a to umožní komisi, aby reagovala rychleji. A včera se ministři zemědělství sešli a já jsem eh, prohlásila, že poskytneme podporu 280 milionů eur zemědělcům. Abychom mohli poskytnout tyto peníze rychle, potřebujeme změnu článku 186. A chceme rozdělit ty peníze do jednotlivých obálek, národních obálek. A, a samozřejmě zde budou stropy a v rámci národních kvót. Chceme to rozdělit samozřejmě spravedlivým způsobem a především tak, aby se pomoc dostala nejvíce k farmářům, k zemědělcům, kteří byli postiženi krizí. Takže je nutné zahnout mléko do článku 186. A když říkám, že jsem tedy přednesla možnost pomoci 280 milionů eur, je třeba mít na paměti, že rozpočtové orgány, rada a parlament budou muset rozhodovat. A v rámci ECFINu by se mělo rozhodovat 19. listopadu. Včera jsem také řekla, že toto jsou poslední peníze, které mám v kapsách s výjimkou 300 milionů a které jsou nutné jako určitý nárazník a proto, abychom zajistili finanční disciplínu. Chci, aby bylo jasno v tom, že článek 186 není nějakým biankošekem proto, aby si komise mohla eh, dělat, co chce. A tento článek zahrnuje také soukromé kladování a to by se mohlo týkat také síra. Druhý, druhou částí návrhu je eh, zpráva systému kvót. V současné době už mají členské státy možnost vykupovat kvóty. My zavádíme možnost, aby členské státy snížily prostřednictvím kvót, které vykupují, a celkový národní strop kvót. Jedná se o dobrovolný plán, protože během diskuzí jsme se shodli na tom, že povinný, eh, že zavedení povinnosti by nebylo efektivní. Těším se na vaše připomínky. Děkuji mnohokrát, paní komisařka, takže nyní si vyslechneme jednotlivé zástupce frakcí. Za EPP minuta a půl, pan Des. Pane předsedající, paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové, vysloveně to vítám, že dnes v parlamentu je tento návrh naléhavosti a že jste s tím souhlasili většinově. My jsme jsme v žádném případě nechtěli zbavit odpovědnosti. Máme kolegy také z ostatních eh, politických skupin a tuto žádost vidíme jako dodatečný eh, prostředek k tomu, abychom eh, mleč, farmářům, výrobcům mléka pomohli. Žádost komise přišla velice pozdě a e, ten žádost e, pokulhává za možnostmi, ale je to lepší, než nedělat vůbec nic. Kromě toho názory také mé frakce e, se týkají program, programu výkupu. Tyto otázky musí být povinné, aby to vůbec měl nějaký účinek. Ovšem zde v tomto domě ani v radě nevidím žádnou většinu pro. Eh, pro členské státy ovšem to není možné, aby došlo ke zkracování mlečných kvot. Eh, zvýšení mlečných kvot musí být prioritou a eh, je to opravdu naše právo. Vítáme ovšem také to, co se ve článku 186 píše o tom v případě, že docha- co se má dělat, když dochází k porušení trhu. Tato opatření jsou omezena na dva roky a jestliže se osvědčí, tak s tím budeme také souhlasit, že to bude prodlouženo. Ještě bych chtěl poděkovat za těch 280 milionů eur, protože paní komisařko, opravdu jste vyšla vstříc parlamentu, více peněz k dispozici nemáte a proto prosím o odsouhlasení Eh, ve čtvrtek eh, případně pro změnu eh, žádosti o usnes, rozměnu usnesení. Děkuji. A nyní dvě minuty, pan De Castro. Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi. Innanzitutto... Pane předsedo, Milá paní komisařko, kolegyně a kolegové, využívám příležitosti pro to, abych vyjádřil své mimořádné potěšení eh, k tomu, že dnes dopoledne eh, jsme souhlasili s tímto postupem eh, naléhavosti právě s ohledem na kvóty ohledně mléka. Je to velice důležitá věc. Tato rychlá akce nám umožní reagovat v obtížných dobách, která se týká celého zemědělství a zejména mléčné, mléčných produktů, mléčné výroby. Požadna, komise řekla, že akceptuje požadavky parlamentu. Parlament naopak se řekl, že opatření nejsou dostačující vzhledem k obtížnosti situace a závažnosti krize. To, co udělala komise, to není biankošek, ale je to opravdu pokus pomoci v mimořádně obtížných dobách. Chtěla bych říci, že eh, parlament eh, chce být zapojen do všech rozhodujících fází, abychom farmářům mohli skutečně pomoci. Parlament musí být včas informován komisí, a to v tom smyslu, jak eh, mají být využity nové kompetence podle článku 66? Děkuji, pane de Castro. Eh, de Alde, eh, minutu a půl. Potom pan Lajen. Děkuji, pane předsedo předsedo, chci poděkovat paní komisařce, že eh, přišla, aby vysvětlila své řešení. Děkuji za pozitivní, eh, pozitivní reakci na to usnesení, které jsme přijali v září, které eh, směřuje k tomu, abychom stabilizovali mléčný trh. Vítám také těch 280 milionů, které byly slíbeny na restrukturalizaci. Co se týče té první části vašeho návrhu, ta otázka, která kterou si musíme klást, proč musíme tyto naléhavé případy řešit takto pozdě a zda to přispěje k obnovení, protože již, jak jste říkala, některé ty momenty obnovení se objevují. Já si myslím, že změny ve kvotách něčemu přispějí a protože jsou dobrovo, rozhodně, když jsou dobrovolné, nebudeme je jim eh, mm, stát v cestě, ale co se týče rozšíření působnosti článku 186 zahrnutí i mléka, ministr komis, eh, ministři, tedy komisaři, většinou chodí do parlamentu a žádají eh, eh, určité úlevy, aby mohli řešit nějaký konkrétní problém, ale nyní dáváme určité pravomoci komisi k tomu, aby, aniž bychom vlastně, nám bylo jasné, jaké aktivity tím chcete dotáhnout. Vy jste zmínila, že potřebujete tuto pravomoc, aby byl právní základ pro výplatu těchto 280 milionů. To jste řekla. Je to to skutečně tak, že potřebujete tuto pravomoc, protože ta obava, která zde vzniká, je, že skutečně dáváme biankošek. Komisařko, paní komisařko, vy jste řekli, eh, že už vlastně jsou to poslední peníze, které máte ve svém rozpočtu, takže už tady nebyl, nejsou žádné další dostupné prostředky, kdybyste chtěla něco dělat. Naše skupina, pokud toto podpoří, pokud to bude skutečně velmi jasně vymezeno na konkrétní okolnosti. Děkuji a nyní za zelené pan Heusling minutu a půl. Já, Herr Pane předsedající, dámy a pánové, teď se vlastně dostává pohyb do té rozpravy. Komise musí nést tu celkovou odpovědnost. Dnes dopoledne jsme viděli něco jiného, my bychom byli do toho rádi zapojili eh, více parlament. Řeknu to kon- eh, zcela konkrétně, nejsme proti finančním pomocím, ale je třeba eh, vědět, že to je kapka na horký kámen. A rozhodnutí, závěry z Lucemburku bohužel nepřivedla k tomu, aby se situace zlepšila. Chtěli bychom všechny segmenty uvést opravdu do rovnováhy. Ano, výkupy mléka, ano, ale nebude to mít příliš velký dopad, eh, protože to nepřispěje ke snížení množství. Již včera jsme to řekli, že musíme vážně vzít na vědomí zprávu účetního dvora a stejně tak eh, si vzít politiku na paškal. Pak musíme vidět, co řekl k tomu eh, účetní dvůr, protože jinak ten systém nebude financovatelný a na evropském trhu eh, potřebujeme mít eh, orientovanou eh, politiku kvót mléka. Všechny požadavky jsou vlastně bez ohledu na exporty. Myslím si, že skutečně potřebujeme politiku dostat se z této aktuální krize a pak eh, zodpovědnost komise bude pokračovat i nadále. Bohužel zatím komise nám zůstala dlužná odpověď. Právě, že bychom měli posílit pozici výrobců a měli bychom jim poskytnout jednotný přístup do řetězců supermarktu. Děkuji. Ano, děkuji pane Heuslinge a nyní pan Nicholson má minutu. Thank you very much, uh, President. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci, že v každém případě vítám toto rozhodnutí. Myslím si, že včerejší diskuze ve výboru a dnešní diskuze nám umožňuje, abychom situaci vyjasnili. A mnoho zemědělců je frustrovaných. Jak pan Lyon řekl, viděli určitou naději, ale stále ještě se tato naděje nezrealizovala. A tímto způsobem vznikla určitá eh, frustrace pro zemědělce, protože situace nebyla řešena dlouhou dobu. Paní komisařko, je skutečně dobré, že o tomto tématu nyní hovoříme. Já si myslím, že musíme do 186 zahrnout eh, mléko, abychom zemědělcům pomohli co nejrychleji. Já bych chtěl podpořit pozměvací návrh pana Dese, aby eh, se pomoc případně eh, soustředila také na delší časové období. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Nicholson. Nyní za GUE NGL dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, musím zopakovat dnes večer, že finanční prostředky, které nabízíte, jsou jenom kapkou vody v tom moři neštěstí, které prožívají naši zemědělci, protože vy jste odblokovali 280 milionů eur, přitom před několika týdny se hovořilo o šestistech. Takže jste dali v podstatě jednou tisíc euro těm, kteří dnes ztrácí nějakých asi 200-250 euro denně. My bychom tedy potřebovali opravdu ne náplast, ale naléhavý finanční plán. Zároveň chcete použít veřejné peníze na velký plán eh, vybíjení celých stát eh, eh, krav. A myslím si, že to se dotkne nejvíce těch malých zemědělců a mladých zemědělců, kteří vyrábějí kvalitní eh, síry, kvalitní mléko, chrání životní prostředí. Jak si můžete dovolit takovýto návrh na vybití dojnic vůbec přinést? A zítra s vaším eh, plánem nebo v budoucích letech budeme nakonec eh, mít nedostatek mléka. A jsem překvapen, že chcete uplatnit článek 146, který vám dá všechny pravomoci. A ty pravomoci ale jste už měli. A měli jste pravomoc, která právě uvedla k liberalizaci kvót a to nás dovedlo do té krize, kterou dnes zažíváme ze které těží jenom distribuce průmysl, protože i Soudní dvůr Evropy ukázal, že od roku 2000 a do roku 2007 stouply ceny mléka o produkci, o, tedy výrobu výrobců o 17%, zatímco prvovýrobců jenom 6%. Takže máme t- měli bychom založit velký evropský naléhavý fond, který by pomohl zemědělcům a nenechal kapitalistický trh ničit naše prvovýrobce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Lojeriku. A nyní má slovo pan za nezařazené, pan Morve na minutu, paní Morve, Morva je tedy na minutu a půl. Biztos asszony, természetesen igennel fogok szavazni. No. Paní komisařko, já samozřejmě budu hlasovat ano, ale to, co vlastně vy navrhujete, tak si nepomůže ničemu do budoucích let. Ale mám tři otázky. Čili jaké ponaučení vytěžit z této krize? Vy použ- jak si vytěžili jste z toho nějaké ponaučení? Přece to není přírodní katastrofa, je to důsledek celé řady špatných rozhodnutí v zemědělské politice, která je propadem. Co tedy chcete naslibovat do budoucna zemědělcům? Jak se budou moci vyhnout takovýmto podobným krizím? To je otázka, kterou vám kladu a chtěla bych podrobnou odpověď. Další otázka. Vy jste včera říkala, Eh, na slyšení, že členské státy mohou dobrovolně používat tyto částky podle svého posouzení. To znamená, oni mohou třeba spravedlivě rozdělit tyto peníze, aby z toho neměli jenom velkovýrobci, velké továrny, ale i ty drobní prvovýrobce, kteří toho potřebují nejvíce, záleží na, tady vlastně jde o jejich přežití. A Ti, co jsou v těch nejobtížnějších situacích, to jsou ty drobní rolníci. Jak nových členských států, jak chcete ukončit tuto nesnesitelnou diskriminaci, která třeba pro nás Maďary znamená strašné důsledky. My jsme museli se otevřít zbytku Evropy a dostali jsme vlastně jenom frakci těch trhů. Jak tomu chcete zamezit nadále? Děkuji, paní Moraj. A Nyní další mm, řečníci na minutu a půl, pan Lavia. Pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové, já chápu přístup paní komisařky, která se chtěla dostavit a odpovědět na otázky z mlékařského sektoru. Všem chybí podrobnosti o realizaci systému, přesto v tom vidím určitý správný směr, abychom řešili problémy našich producentů mléka. Nevím, jestli ty návrhy všechny problémy vyřeší, ale myslím si, že je nezbytné odhlasovat eh, změny článku 68, 69, eh, nařízení 146. A co se týče nařízení, které se týkají právě těch mm, společných eh, trhů, týká se to jiných produktů a v podstatě, když někdy ceny u některých produktů stoupají, tak se do toho vstupuje a u ostatních produktů se musí dojít ke změnám značným, abychom zasáhli, což je nepřijatelné. Já jménem EPP předložím pozměňovací návrh a tak, aby v případě e, se zavedla nová procedura okolo článku 186, aby se v takovém případě okamžitě informoval parlament. A na závěr bych chtěl paní komisařku požádat o navýšení de minimis eh, prostředků pro tuto oblast. Děkuji minutu a půl, pan Kapulas. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, Bohužel všichni víme, jaká je složitá situace v lékařském sektoru průmyslu. Moje politická frakce požádala o naléhavá opatření, aby zachránila před úplnou nouzí prvovýrobce a proto jsme také se pustili do této iniciativy a podpořili iniciativy dalších politických frakcí. Takže vítáme iniciativu komise, i když se nám zdá nedostatečná. Socialistická frakce hlasovala dnes pro tuto naléhavou věc a zároveň jsme vyžadovali, aby Evropský parlament byl stále informován o opatřeních, která bude komise přijímat na základě článku 186. Chceme udělat vše pro to, aby byla rovnováha na trhu, tak aby to umožnilo zaručit eh, příslušný dobrý výnos pro zemědělce. Děkuji, pane Kapulosi, a slovo má na minutu paní Paulsen. Děkuji, pane předsedající, paní komisařko. Samozřejmě je nutné, abychom zde jednali rychle jestliže dojde k takovým krizím v nejrůznějších větša eh, ekonomických oblastech. Jak to vypadá u bank, jak to vypadá v průmyslu a zažili jsme to i u zemědělců, ale tato krize, ta bude přicházet opakovaně. Příště to nebude možná mléko, bude to případně obilí nebo něco jiného. A chtěl bych říct, zajít trochu dále, než o čem pojednává tato diskuze. Znamená to, že nemůžeme vyřešit vždy akutní problémy. Skutečně musíme mít eh, tu odvahu a politicky plánovat a vytvořit společnou zemědělskou politiku v Evropě, která bude trvale udržitelná a pružná, a která bude upravovat také ty nejhorší dopady, které vyplynou z nestability cen. Já si přeju opravdu eh, živé eh, zemědělské usedlosti a proto potřebujeme zvířata i lidi. Děkuji. Vidím, že pan Bové není na svém místě. Eh, pan eh, Bové zde nemůže být, proto hovořím já ještě jednou. Chtěl bych se zeptat paní komisařky, zda si skutečně myslí, že ty protesty eh, konečně skončí tím, když budou vyplaceny prostředky. Já jsem řekl dnes dopoledne, že parlament skutečně vystavil Biankošek, protože nevíme, co s tím komise udělá. Řekl jsem také, že komise podle mého eh, názoru nepřinesla řešení, ale je součástí problému. Musíme se ovšem podívat eh, na skutečnosti a souhlasím s kolegy, že musíme opatření omezit. Eh, musí být omezená na přehlednou dobu, tak abychom to mohli vzít opět do rukou ze strany parlamentu. Paní komisařko, velice často se ovšem hovořilo i během volebního programu, že se musí eh, dále popohnat restrukturalizace. Co tou restrukturalizací myslíte? Jde o to, že drobným menším podnikům budeme poskytovat eh, peníze proto, aby se vzdali své činnosti a přenechali tuto činnost pouze velkým podnikům. Právě si myslím, eh, to si myslíme, že v nez, ve znevýhodněných oblastech, regionech bychom měli poskytnout finanční prostředky proto, aby se ekonomiky tam udržely. Děkuji, pane Hojslinge. Pan Vlasovič také není přítomen. Dostáváme se tedy k panu Ferrerovi. Děkuji, pane předsedající, paní komisařko. Ten návrh komise ukazuje zcela zřetelně, že komise provozovala zcela chybnou politiku v oblasti mléka. Jde o to, abychom měli úplně přesná zadání. Musíme mít eh, také určité kompenzace, protože hodně producentů mléka trpělo tou situací. Eh, je třeba vytvořit společnou zemědělskou politikou, která je spravedlivá a kde také souhlasí veškeré kvóty. Pak eh, dojde, dochází k tomu totiž, že tisícovky farmářů vzdávají své farmy. Eh, ztrácíme tisícovky pracovních míst. Je mnoho ve hře. V velkých regionech Evropy dojde k úniku výrobků farmářů z venkova. Chtěli bychom ovšem producentům pomoci. Jsou určité prostředky, které byly uvolněny nebo byly slíbeny, ale chtěli bychom si ještě jednou to, že vše je třeba vidět ve větším kontextu. Musíme se znovu zamyslet nad celým systémem kvót. Je třeba myslet dlouhodobě. Ano, děkuji Nyní na minutu paní Dot. Thank you. Uh... Děkuji. Jako většina poslanců tohoto parlamentu se dnes hlasovala, abychom podpořili naléhavý postup, pokud je o článek 186. Jakákoliv finanční pomoc mlékárenskému průmyslu, mléčnému průmyslu je nutná pro to, aby mohli zemědělci přežít především malé zemědělské usedlosti, jaké máme v severním Irsku. Jak jste řekla, paní komisařko, potřebujeme změnu článku 186 aby bylo možné využít 280 eh, milionů financí. Já jenom doufám, že tyto finance budou přerozděleny rychle. Mnoho zemědělců čekalo příliš dlouho na to, aby dostali nutnou pomoc. Mě ale zklamaly eh, změny týkající se článku 65 až 84. Já mám eh, řadu otázek, které se k tomu vztahují. Já si myslím, že tímto vznikne nerovné postavení mezi jednotlivými regiony Evropy a neodpovídá to politice Evropské unie. Děkuji, nyní má slovo na jednu minutu. Na jednu minutu a půl má slovo pan Bešu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo Potřebujeme koherenci v těch politikách. Byli jsme v posledních týdnech mnozí, kteří jsme chtěli po komisi opatření. A jakmile, a s tím, že jakmile nabídnou odpovědi, budeme hlasovat kladně. Všem ty odpovědi přišly pozdě, museli se v podstatě vymáhat určitými stanovisky v rámci EP a zároveň stanovisky ministrů. Ta částka, která má krátce posloužit, neřeší, už to tady bylo řečeno, dlouhodobé problémy, otázky, jak čelit těm programům kvot. Nemůžeme přece u zemědělských produktů nemít regulační eh, nástroje, kombinovat tak, abychom mohli čelit, abychom eh, skutečně se neocitali neustále v těchto krizích. Ale to není ta otázka dnešního večera. To, co je důležité dnes, je to, co bude s článkem 186. A paní komisařko, já mám jednoduchou otázku. Článek 186 konkrétně k čemu, od kdy a jakým způsobem? Děkuji mnohokrát, pane Bishu, A nyní paní Garcia Perez na minutu. Pane předsedo, paní komisařko, před měsícem jsme hovořili o rezoluci právě týkajícího se mlékárenského průmyslu. Dnes hovoříme o zprávě kvót a článku 186 Přijímáme, co navrhujete, ale komise musí pochopit, že musíme také se zamyslet. Nemůžeme dostávat jenom návrhy jeden za druhým. Potřebujeme celoevropská řešení. Vlastně to de minimis pro všechny obory by povede k roztříštění, nebude jednotná zemědělská politika platit stejně. Hovoříme o 280 milionech eur pomoci, ale paní komisařko, i když je to velmi dobře, připomínám, že parlament přijal prohlášení, pardon, usnesení o 600 milionech. Děkuji, paní Perez. A nyní na minutu paní Reimers. Milé kolegyně, milí kolegové, v změně článku 186 a 79 vidím to, že se komise uchyluje od své dobré cesty agrární reformy s tím, že bychom se měli orientovat na blaho podniku. Pomalu dobíhá to ten systém kvót a také reálný časový vývoj zatím pokulhává. Proto tuto změnu zamítám. Je snadné vidět, jak komise chce využít postoj parlamentu. Krátce předtím, než vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, tak se snaží uh, vytvořit si a zajistit si prostor pro jednání podle článku 186. Proto tento pozměňovací návrh zavrhuji. Ovšem, jestliže parlament omezí eh, určité záležitosti na omezenou dobu, tak eh, bychom eh, to podpořili. Co se týče článku 142 jednacího řádu, podle toho by to bylo možné a to co nejrychleji. Děkuji. Reimers. Děkuji, paní Reimers. A nyní na dvě minuty pan Ashworth. Thank you, President. Děkuji, pane předseda. Pane předsedom, lékárenský průmysl je v krizi a já bych chtěl poděkovat a pochválit paní komisařku za dobře načasované kroky, které přišly v pravý čas. 280 milionů eur je realistická suma, která bude přivítána v tom odvětví. A pokud máme předat pravomoci nebo další pravomoci v, v rámci článku 186, eh, podporuji to, abychom dodali tu pomoc já si myslím, že bychom to měli však omezit jenom do roku 2000. 13 jako nejposlednější datum. Co se týče to, toho systému e, národních schémat, kde bych byla vlastně e, těch, za to vykupování, kdyby byla uvalována superdáň, já si myslím, že tím budeme postihovat ty e, pokrokové producenty, ty mladé producenty, kteří jsou tou budoucností. Já si myslím, že tady budeme vysílat úplně špatný signál s touto super daní. A my žijeme ve velmi problematické, nejisté době. My bychom měli eh, mít ne krátkodobá řetěž, řešení, ale dlouhodobou strategii. A já paní komisařku podporuji v této dlouhodobé strategii a chtěl bych, aby se jí držela té dlouhodobé strategie, nejenom krátkodobých řešení. Děkuji. Děkuji panu Ašvartovi. Jedna a půl minuty, pan Kalinovský. pane předsedo. Paní komisařko, doufám, že producenti mléka mají to nejhorší za sebou. Rozhodnutí podpořit producenty mléka 280 miliony eur je dobrým znamením. Zůstávají ale nezodpovězené základní otázky. A kudy se vydáme dál v dlouhodobém výhledu. Nejdůležitější otázkou je budoucnost kvót v mléčném průmyslu. <clears throat> Existují zde dva problémy. A první je důsledkem e, změn společné zemědělské politiky, což e, by mělo postupně vést ke zrušení kvót do roku 2015. A za druhé by zde mělo dojít ke snižování dodávek mléka. A tyto dvě snahy jsou proti sobě. Já podporuji udržování kvót, ale jedině ve chvíli, kdy rozdělení kvót mezi členské státy vychází ze správných a spravedlivých kritérií. Samozřejmě je těžké vypracovat spravedlivá kritéria, ale stojí to za tu snahu. Pokud jde o rozšíření eh, rozsahu článku 186, ano, to je správné, ale je třeba definovat eh, roli a nástroje, jaké bude komise využívat. Eh, děkujeme panu Kalinovskému. Nyní jedna minuta pan Kelly. Děkuji. Pane, paní komisařko, víme, že a komisařka se snažila o řešení krize. V Irsku ale máme velkou krizi. A nejdříve ceny mléka stoupaly, poté a klesly. Komisařka by mohla být schopná zasahovat rychleji při řešení těchto problémů. V Irsku máme mnoho malých zemědělců a rodinných farem. Je nutné je podpořit, protože jinak zkrachují. Mají skutečně velké problémy, a protože eh, nemají dostatek financí a to v době, kdy zachraňujeme velkými obnosy banky. Předseda říká, pane Kelly, mohl byste prosím mluvit o něco pomaleji? 280 milionů vítáme, ale je to jenom určitá náplast na velký problém. Původně jsme diskutovali o tom, že by k dispozici mělo být 600 milionů a že bychom měli brát ohled především na malé zemědělce. Ty je třeba mít na paměti. A zároveň je třeba nutné řešit otázku dodávek mléka. Já jsem přesvědčen o tom, že budeme mít další problémy a že nám brzy dojdou tyto náplasti. Děkuji, pane Kelly. Nyní na jednu minutu paní Jegel. Děkuji, pane eh, předsedo, paní komisařko. Ano, měli bychom souhlasit eh, s tím, že mléko bude zahrnuto do článku 186. A myslím si, že zítra to uděláme. Nemůžeme vždy pouze kritizovat, že komise reaguje příliš pomalu, že pokulhává, potom když se objeví s nějakým řešením, tak to nezvládá. Nyní má možnost rychle jednat a měli bychom tuto možnost využít a kontrolovat eh, vše, co se dělí. A také pozměňovacím návrhem EPP eh, e a eh, Eh, panem Desem tak učiním. Ano, je to kapka na horký kámen, ale je to konec také eh, rozpočtu a pak je třeba zrealizovat jedno. Více nemáme. Jak s tou situací budeme zacházet? Chtěli bychom, aby těch 280 milionů dostali ti mleční farmáři, kterých se to nejvíce týká, kteří jsou nejvíce dotčeni krizí. Hovoříme o trhu s mlékem, jsou to lidé a jsou to, je to venkov, o kterém hovoříme. A jsou to stále oblasti, o kterých říkáme, že chceme chránit. Paní komisařka dnes o tom hovořila, také pan komisař eh, s tím souhlasil v otázkách o rozpočtu a to bych chtěla zdůraznit. Naléhavě potřebujeme tento signál a také tyto finanční prostředky jsou v rozpočtu na rok 2010 obsaženy. Děkuji vám. Ano, děkuji pane Jegle. Dostáváme se k postupu Catch the Eye a eh, jednu minutu dostává následující řečník. Pane předsedo, paní komisařko, já se domnívám, že co se týče článku 186. změnu tak je to naléhavá věc, protože jsme na to také přistoupili. Ta situace je opravdu kritická, potřebuje naléhavá opatření pro záchranu sektoru z ekonomických i sociálních důvodů. Portugalsko, odkud jsem, má mléčný eh, sektor, který je velmi důležitý a je v regionech, které jsou velmi křehké a kde je opravdu životně důležité, mít dodržený systém kvót. Opatření, která jsou navržena, jsou sice slabá, ale jsou naléhavá a nezbytná. Velmi mě tíží nové pravomoci komise, jak využít těchto nových mm, pravomocí za stávající krize, protože často v takovéto krizi eh, reagovala poměrně pozdě. Takže bych rád, rád aby komise příloze řekla, jaká efektivní opatření mohou být využita a prostup fondů do mlékařského sektoru. Děkuji. Paní Patra a není následují paní, panu, panu Jan. Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych eh, nejdříve přivítat eh, postup eh, a žádost paní komisařce. Ovšem se vyjádřit k tomu dobrovolnému výkupu mléka. Myslím si, že taková akce, jestliže má být úspěšná, musí být zrealizována povinně a ne dobrovolně. Taková úprava, jako je výkup mléčných kvót, je kontraproduktivní. Eh, nejdříve budeme muset opět nahromadit eh, příslušné kvóty a potom, jakým způsobem eh, budou, jaké, jakou finanční hodnotu budou mít tyto kvóty a jak je budeme vykupovat. A přispěje to k omezení saldování. A to musím zamítnout. Především to, že doběhnou kvóty mléka, potřebujeme nástroj saldování, tak abychom se mohli lépe orientovat podle trhu. Proto tuto část žádosti musím zamítnout, ovšem celkově s tou žádostí souhlasím. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo pan Cortés. Ano, pane předsedo, paní komisařko. Orientadas Každopádně přijmeme opatření, která se budou týkat částečného řešení to, to, tohoto problému v mléčném sektoru. Známe situaci závodu, známe situaci zemědělců a víme, co to pro ně všechno znamená. Eh, chovatelé ty nechtějí být pouze dotováni, chtějí také vykonávat svoji práci a to důstojně. Eh, za spravedlivé ceny chtějí prodávat své produkty. Paní komisařko, myslím si, že podnikům můžeme dát pouze útěchu do budoucna, protože můžeme pracovat pouze s pomocí nástrojů, které mají eh, budoucnost. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. To já považuji za nejdůležitější informaci, že tržní ceny jdou nahoru a já si myslím, že bychom toto si měli uvědomit a sdělit toto také farmáři. My říkáme, že tady 280 milionů, ale oni chtějí spíše ty peníze, které dostanou skutečně z toho výkupu, než když dostanou nějaké dotace. To je důležitější. Eh, někdo tady kritizoval komisi velmi důrazně, ale eh, je třeba říci, že exportní refundace byly použity a různé eh, nástroje byly použity, aby byla pomo- pomožena. Myslím si, že ten, ta kritika je, není nezbytná, je příliš tvrdá. 186 a její změny po, po, s, jak si schvaluji, pokud máme vyplatit těch 280 milionů, které považuji za symbolické, ale po, musíme se zamyslet nad tím, k čemu bude, jak to bude vypadat po roce 2013. Skupina na vysoké úrovni si těm bude zamýkat ti, kteří podpořujete e, tyto Eh, eh, tyto dotace, je třeba, abyste také podpořili společnou eh, zemědělskou politiku, tak jak bude vypadat po roce 2013. Děkuji a nyní pan Bové. Ano, promiňte, měl jsem přijít už před chvílí, ale Snažil jsem se francouzským posluchačům vysvětlit, co se včera odehrálo v Lucembursku. Domnívám se, že rozhodnutí rady je špatné. Špatné rozhodnutí, protože jediné slovo, které máme v dokumentu, je restrukturalizace. Ve Francii kleslo z, 80, z 880 tisíc producentů v před 20 lety, dnes jich je nějakých snad 80 tisíc a teď chcete ještě zmenšit počet těchto zemědělců. Takže zase se bude výroba koncentrovat, eh, vyžene se z těch nejtěžších oblastí. Je to tedy něco, co nejde tím správným směrem. 280 milionů, to už bylo řečeno, to je 50 euro na mm, zemědělský podnik na rok to je opravdu prostě znehodnocování práce prvo, prvovýrobců. Ještě co se týče 186, chci říci, že ve chvíli, kdy budeme mít spolurozhodování u zemědělské politiky, nemůžeme dávat takovýto biankošek, to je nepřijatelné komisi. Děkuji, pane Bovi. A nyní pan Nikolesku, máte minutu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să Děkuji. Pane předsedo, já mám eh, otázku na paní komisařku a chtěl bych poděkovat za to, že mezi nás přišla. Ty eh, finance, které byly přislíbeny pro eh, mlékárenské odvětví, budou tyto finance rozděleny členským státům na základě historických údajů, protože celá řada členských států s tím není spokojená s tímto dělením a proto chtějí eh, liberalizaci trhu, protože některé členské státy nemají dostatek pro vlastní spotřebu. <clears throat> Prosím, pomaleji. Já to znovu řeknu, ale asi překračím čas. Bylo řečeno, že budou tyto finance dány, tyto prostředky dány na základě historických kritérií členským zemím, ale celá řada členských států se domnívá, že to není spravedlivé a chtějí liberalizaci trhu. Nemyslíte si, že když použijeme tyto historické údaje, tak vlastně eh, posílíme ty nerovnosti? Děkuji, děkuji pane Nikolesku eh, a mm, další minuty pan Navičevi. Paní Navičeviny. kolegy. Pane předsedo. 280 milionů. Bohužel nám vypadlo tlumočení už. Je jasné, pane předsedo, proto, pro ty, kteří denně pociťují negativní důsledky krize, je to velmi závažná otázka a nemělo by to být plot nějaké konjunktury, ale dlouhodobé strategie, tak aby se stabilizoval tento sektor v Evropě. Je potřeba vzít v úvahu všechna opatření, která mají aplikovat členské státy a Chci také říci, že změny nařízení 1234 se dotýkají zejména Bulharska a je potřeba zapsat, že se to týká i změn kvót a bude to diskriminovat některé členské státy. Podle národních rezerv můžeme nakupovat kvóty, my nemůžeme prostě si dovolit E, nějak zatím řešit tento sektor, protože budeme kompetitivnější později, teď jsme v otázce, v fázi renovace. Ještě máte minutu, pane kolego. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Samozřejmě vítáme nové rozhodnutí pomoci zemědělcům, včetně polských zemědělců. Nesmíme ale zapomínat na to, že když hovoříme o penězích, je důležitou otázkou to, jak se tyto peníze utratí. Dostanou se k těm, kteří tyto peníze nejvíce potřebují, kteří nejvíce trpí krizí? Já nechci podporovat to, že každý dostane trošku a to znamená, že nepomůžeme v podstatě nikomu. Také abych se chtěl eh, podívat do minulosti před tím, než budeme řešit budoucnost. Před eh, rokem a půl přibližně a dostávali zemědělci dobré peníze za mléko. V té době dochá, do, dostávali eh, dotace od Evropské unie, aby modernizovali tento průmysl. My se musíme poučit z chyb z minulosti, protože v minulosti jsme spáchali chyby. Musíme se zamyslet nad tím, jak naplánovat rozvoj tohoto průmyslu. Utrácet peníze na přímé dotace je možné, ale je třeba zamyslet se také nad tím, jak používáme mléčné kvoty. Nyní jedna minuta. Pan Tady mám pytání. Na... Paní komisařko, já mám otázku. 280 milionů eur. Na co se to použije? Na další restrukturalizaci? Nebo jak chtělo 20 členských států? Bude to jakáci injekce pro mléčný trh? Já bych chtěl, aby se tyto peníze použily na mechanismus podpory. Já si nemyslím, že zemědělci mohou v současné době pokračovat s modernizací. Nejsou schopni získat žádné úvěry. Současná doba není dobrá pro investice. 280 milionů eur. To, je, to jsou 2 eura na tunu mléka v, produkovaného v Evropské unii. Komise chce snížit produkci prostřednictvím systému kvót nedopadne to tak, jako po reformě trhu s cukrem. A možná to dopadne tak, že nebudeme mít dostatek mléka. Je správná doba na snižování produkce? Nevím. Děkujeme panu Sikierskému. Nyní má slovo pan Dorfman na jednu minutu. Vážený pane předsedající, paní komisařko, jsem velice potěšen, že paní komisařko jste pouze několik týdnů poté, co tento eh, parlament souhlasil s kvótami, eh, opět eh, přednáší, prezentujete opatření, eh, která tomu vyhovují. Já souhlasím s tím rozšířením článku 186 a také s časovým omezením. Jsem také pro diferencované rozdělování kvot, které navrhujete a potřebujeme ovšem eh, co mě zaráží, to je výkup těch kvót. Před několika týdny a měsíci jste sami řekli, že tento výkup kvót není způsoben krizí, ale pro mě tento závěr není dosti srozumitelný. Chtěl bych říci, že podle mého názoru to nemůže být konec. Je třeba právě pro mlékárenský a mlečný průmysl Eh, učinit eh, jiná opatření, která povedou ke zlepšení ekonomické situace. Děkuji. Děkuji a poslední slovo eh, dostává paní Dosina. Vážená paní eh, komisařko, vážené kolegyně a kolegové, my také srdečně děkujeme za těch 280 milionů. Doufáme, že eh, to bude moci eh, pomoci našim 40 tisícům mléčným producentům, protože v současné situaci, jak, vypadá, jak vypadají horské oblasti, tak to bude podpora především rodinných podniků. Eh, paní komisařko, eh, Rakousko bylo vždy proti doběhnutí kvót. Vy jste rozhodli, že se v tom bude pokračovat a my se pokoušíme naše farmáře na to připravit a pomoci pokud možno co nejlépe. Co se týče dobrovolného programu výkupu kvót, eh, tomuto programu při nejlepší vůli nerozumím. E, právě tato kvota, kterou necháte doběhnout, e, bude mít za důsledek zdražení mléka. Jak to máme vůbec našim farmářům vysvětlit? Děkuji, nyní předávám slovo komisařce paní Fischerbélové. Uh, Já jsem si vyslechla velmi pečlivě dnešní diskusi a z některých vystoupení se mám jakýsi pocit, že to je první krok, který činíme na pomoc eh, tomuto odvětví, ale to je velmi milný dojem, alespoň někteří z vás snad vědí, co, eh, k čemu docházelo, či co se děje již od ledna, kolik jsme toho učinili, kdy jsme zahájili soukromé uskladňování, intervence, exportní refundace. Eh, my jsme přijali celou řadu opatření během eh, léta a možná noví poslanci eh, by se měli seznámit s tím, co se dělo mm, od tohoto ledna. k některým těm konkrétním bodům, které zde byly, které jsou zde konkrétně navrhovány. Znovu opakuji, že to systém výkupu není nic nového, to tady již je, aby to členské státy použili, pokud chtějí použít některým konkrétním eh, zemědělským podnikům, které mají potíže. Čili to je, je to eh, možnost, není to povinné, ale je to možnost, jak pomoci těm hospodářstvím. Ten, eh, to, tyto prostředky můžou zůstávat v národní rezervě a potom dále eh, jak si používány tak, jak si členský stát přeje. To byla jedna část té diskuse. A druhá eh, část diskuse, která byla eh, nejzajímavější a nejvíce času se jí věnovalo, to je otázka znění eh, toho odstavce 186. Důvod, proč bychom chtěli zavést mléčné produkty do článku 186, je nutnost, mož, nutnost rychle reagovat. A nevidím žádný důvod, proč by mléčné výrobky nemohly být součástí toho ustanovení 186, jak jsou tam, jako, protože jsou tam některé další výrobky, například eh, masné výrobky. Eh, a pokud máte obavy, že komise tady získává nějakou nekontrolovanou pravomoc, ať může činit cokoliv, tak nezapomínejte, že 186 je svým svý, svojí podstatou velmi pozitivním eh, systémem, která směřuje k pomoci, velmi rychlé a účinné pomoci těm, kteří jsou v potížích. Takže to není žádný bianko šek a bude to projednáváno na řídícím výboru. Já jsem si vyslechla některé ty myšlenky či návrhy na omezení třeba v čase eh, na dva, tři až čtyři roky. Eh, to si myslím, že tím bychom eh, snížili významnost či diskvalifikovali ty mléčné produkty. A pak si myslím, že je tady celá řada nedorozumění. Těch 280 milionů není určeno na restrukturalizaci. To je částka na možnost rychle vyplatit, jakmile budeme mít ty formality přijaty eh, s a jakmile to přijde, přijde na ACFIN, který se setkává eh, v, eh, v listopadu, eh, když bude podepsán rozpočet na 2010, takže budeme moci jednat neprodleně. A tomu, tomu by tak nebylo, kdybychom neměli tu 186 takto nastavenou. Čili není to restrukturalizace, je to možnost pro členské státy, aby z těchto národních obálek eh, zaplatili těm, kteří jsou na tom nejhůře. Jak to eh, rozdělit, tyto peníze? Já jsem říkala, že to musí být na základě produkce. Tady jsou i jiné názory či návrhy a pokud to budeme interně diskutovat, jak distribuovat tyto prostředky, tak eh, těch návrhů bude tolik, že to o tom budeme jednat až do konce roku a nenajdeme žádné společné společné, společné eh, řešení eh, co by mělo být tím určitým faktorem. A teď ještě některým těm specifickým věcem. Eh, organiz, organizace producenty, organizace produkce je vynikající možností. To je něco, co je nezbytné a říkala jsem to již tady na plenárním zasedání, když, zasedání, když jsme eh, jednali o jiných systémech. Pokud, eh, eh, pokud farmáři budou se věnovat té konkurenci mezi sobě, nikoli e, to, že budou soutěžit s obchodníky, kdy vlastně vytvoří jakési organizace a budou daleko silnější v celém tom řetězci potravinové produkce. Souhlasím naprosto s vámi, že je zde globální problém. Jeden, jedna miliarda lidí hladoví, nejsou, nemoh, nemohou si opatřit každodenní obživu. A proto mě bylo velmi líto, když jsem viděla, že e, farmáři vylevají e, mléko, když máme tady globální hladovění a to skutečně není nejlepší vizitka pro evropské zemědělství. A velmi na mne zapůsobila ta skutečnost, že dva poslanci, pan Probové a pan Heusling, eh, se jim podařilo nastavit tu jejich řečnickou dobu a eh, nevím, jestli jste si toho vyvšiml, ale že vlastně byl jeden nahrazen druhým a potom ještě vystoupil vlastně v tom spontánním projevu, tak to se jim skutečně povedlo. A děkuji. Děkuji paní komisařce a tím se dostáváme na konec naší debaty. Eh, v čtvrtek budeme hlasovat, eh, zítra se tež zasedá od 9 do 13 a od 15 do 19. Eh, program je zveřejněn na internetu a ukončuji dnešní schůzi.